So we continue by item 27. The Začneme bodem 27, čeká na slyšení. Uh. Běží 17. den protestní akce tlumočníků. Správa zatím neučinila žádný pokus, aby nás kontaktovala a aby naše rozdíly názorové vyřešila a proto nebude eh, žádné, žádný přesčas a naše tlumočení skončí přesně v 11.30. Děkuji vám za pozornost a za pochopení. Komise představila dva legislativní akty 25.4.2018. Cílem je zlepšit přeshraniční um, otázky, které se týkají práva společností. Dnes nás čeká slyšení o těchto tématech. Budou to dvě části. Každý mluvčí bude mít pár minut pro svou počáteční prezentaci, poté bude diskuse, kterou začíná zpravodajové, pan Regner, paní Regner a pan Zvěvka. A pokud se k tomu někdo ještě bude chtít vyjádřit, tak samozřejmě vám v tom nebudu bránit. Mezi našimi význačnými hosty, kteří dnes máme na našem slyšení, je také pan Wolfgang Kovalský, kterému bych rád dal slovo jako prvnímu, který zde zastupuje Evropský, Evropskou konfederaci odborových svazů, ECOS. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za prvé za to, že jste přizvali Evropskou konfederaci odborových svazů na toto slyšení. Vážené poslankyně, vážení poslanci, milí hosté, vážení kolegové. Všichni eh, přicházíte z různých eh, členských států, máte různé tradice, máte eh, různou kulturu ve vašich zemích. Jsou různé možnosti, aby, se, aby firmy rostly, aby, se, mm, aby třeba mm, měnily své sídlo, ale v jiných členských státech to není možné. Komise navrhla, abyste byly standardizované evropské normy, evropská pravidla, jako tomu bylo v minulosti třeba pro fúze. Ale nezabývala se otázkou, že v členských státech, kde zatím ještě není možné třeba změnit sídlo nebo rozdělit společnost, nejsou samozřejmě žádné eh, informace, které se týkají eh, konzultace, účasti a příslušná pravidla. Abych to tedy tak e, ehm, schrnul, tento návrh je poměrně jednostranný a je příliš zaměřený na eh, pohodlí uživatelského prostředí, e, na pohodlí e, obchodního, obchodníků. E, máme zde názory eh, evropských zastupitelských eh, rad. Máme zde také mm, otázku mm, práv právních zastupitelů. Podle našeho názoru by bylo nejlepší aby to bylo stejně tak jako v roce 2011 eh, v evropských stanovách, aby zde byl určitý dvojkolejný přístup. To znamená, firmy by měly mít možnost se přesunout, ale aby také pracovníci se k tomu mohli vyjádřit. Měly by zde být zároveň také i pravidla, která se týkají eh, zastoupení pracovníků. Nicméně komise to tu příležitost naprosto promrhala. Teď je to tak, že Evropský parlament eh, by to měl nějak napravit, nějak výrazně napravit. Za prvé, co se týče jednot, jediného sídla. Pokud zde bude jediné sídlo, tak to zabrání tomu, aby vznikaly takové firmy typu poštovních schránek, což eh, už eh, bylo omezováno. Eh, bohužel komise mm, se vyhnula tomuto mm, této interpretaci a řekla, že tento přístup už není možný, ten, který použila v minulosti. Komise nyní navrhuje pouze určitá kritéria. My se domníváme, že zatím to ještě není všechno úplně neprůstřelné, protože stále se ještě mohou zneužívat tyto firmy typu poštovních schránek. A nebude, tato praxe neskončí. V Evropě podle odhadu máme asi 500 tisíc takových firm typu poštovních schránka. A obecně platí, že pouze legislátoři mohou měnit zákony. Máme zde dělbu moci a víme, že Evropský parlament zlepší tento návrh. Doufáme v to. Nemůžeme si dovolit, aby vznikala tato, tyto poštovní schránky, protože to omezí eh, sociální práva, mm, bude to obcházet eh, dodržování práv eh, pracovníků. A dále ještě, co se týče zastupování, Eh, odbory občas eh, mm, pracovaly na tom, aby ten, je zde takový návrh eskale, eskalátor, který eh, má snižovat administrativu, který má být jednoduchý, který vychází z různých národních systémů a nabízí určitou inovativní synergii, která vychází z těch vnitrostátních systémů. V zásadě říká, pokud je ve firmě více než 50 pracovníků, to znamená, netýká se to těch mikrofirm a těch nejmenších podniků. Chceme alespoň dva zástupce odborové organizace. Pokud tam bude více než 250, chceme, aby to byla třetina a pokud je to více než tisíce, tak chceme, aby to byla e, polovina. Tento návrh je mnohem méně byrokratický než ta předchozí pravidla a pokud by Evropský parlament eh, tyto dvě největší lakony odstranil, tyto dva nedostatky, a my doufáme, že parlament tak učiní, že odstraní tyto nedostatky, tak ECOS už by mm, neprotestoval proti tomuto návrhu. Ale dnes máme pocit, že ta sklenice není plná ani z poloviny, ale pouze do třetiny. A ještě se chci stručně vyjádřit k jednomu dalšímu bodu. Máme mnoho pochyb, které se týkají um, rozdělování společností těch divizí. Chtěli jsme, abyste tu společnost, eh, abyste tu část úplně vyškrtli, protože tam je příliš velký prostor, protože to bude nějak obcházeno nebo dokonce zneužíváno. Blíží se evropské volby a právě před nimi máte možnost tento návrh zlepšit a učinit ho opravdu neprůstřelným. Potřebujeme situaci, kde vyhrají obě strany, jak pracovníci, tak eh, firmy. Nesmí to, zatím je to tak, že je to spíše, že stále um, jsou na tom lépe ti, mm, ty firmy. Pokud, ten, eh, eh, pokud to bude změněno, budou zde rovné podmínky pro firmy, ale ne pro pracovníky. Pracovníci zůstanou v roztříštěném prostředí, každý bude mít jinou míru práv, která může, upozor, která může uplatňovat. Ptám se vás, považujete to za situaci, která je férová? Ale teď chci říci, že už nechceme, abyste to úplně vyškrtli a zrušili. Chceme, abyste ten text zlepšili. Vedeme kampáně za více demokracie na pracovišti pro pracovníky také jsme připravili mm, takový, takový apel, který už eh, podepsalo více než 600 zástupců akademie, akademické sféry, také někteří poslanci, 45 mm, generálních tajemníků různých odborových organizací Evropy a už zde máme signatáře ze 32 Evro- mm, zemí. Takže chceme, abyste i tento apel vzali na vědomí. Naš, naše komise pro právo společnosti měla své jednání včera a já vám mohu říci, že tam došlo k určitému konsensu v tomto výboru ECOSu. Naš, naš největší orgán bude mít schůzi příští úterý v Sofii a poté vás informujeme o naší mm, definitivní pozici, která bude zveřejněna na našem internetovém portálu. Děkuji vám za pozornost. As well. Děkuji také. A nyní bych rád dal slovo dalšímu mluvčímu, kterým je pan Pedro Oliveira, který je ředitel um, části pro právní záležitosti z, firm, eh, z organizace Business Europe. Děkuji. Dobrý den všem členům tohoto výboru. Já bych rád nejdříve uvedl naši, naše združení. My se vyjádřujeme jménem podnikatelů z 32 různých zemích. Tento balíček týkající se korporátního práva je zcela zásadní záležitostí pro nás. Je to nedílná součást podnikatelského zákonodárství a my už po ní voláme celá léta já tedy začnu optimisticky. Jak už jsme se vyjádřili v prohlášení, které jsme vydali na konci dubna, vítáme tento návrh ze dvou důvodů. První z principu, tedy proto, že by něco takového opravdu mělo existovat. Už 30 let potom voláme a nyní se zdá, že e, svoboda usazování a svoboda volby sídla firmy se stává realitou. Pro mnohé firmy byla neexistence této svobody zásadní překážkou v podnikání a tato svoboda, která existovala na papíře, v praxi nebyla vymahatelná. Přes vývoj situace a přes rozhodnutí Evropského soudního dvora se stále ještě nedařilo tyto, tuto svobodu vymáhat, i když eh, tam byl určitý pokrok. Soudy mají pouze omezenou možnost tím něco udělat a proto chceme právní jistotu a tento balíček ji zajistí. Druhý důvod, digitalizace není reverzibilní a nesmí nám ujet vlak. Proto chceme aby v praxi každá firma měla možnost eh, se přenést do 21. století v praxi. Když se tedy podíváme na ten návrh, je složitý a velice technický. Eh, určité záležitosti ještě potřebují dopracovat a Business Europe ještě sám nedokázal si vypracovat konečné stanovisko, protože si to ještě až tak důkladně neměl možnost přečíst. Dnes tedy přijdu s takovým prvním dojmem i když eh, pravděpodobně už vyjádřím obecně to, co se nám tam líbí. Mobilita. K tomu se vyjádřím hlavně a pak bych se rád soustředil ve své prezentaci na tři hlavní záležitosti. Ty tři hlavní záležitosti jsem schopen eh, shrnout do tří slovech totiž složitost pojistky a zároveň ten anglický pojem enablers, což znamená ti, kteří jsou schopni něco spustit. Proč? Z pohledu podnikání potřebují členové Business Europe pomáhat těm, kteří někam přijedou a prostě spustí, spustí ty podnikatelské aktivity. My už jsme tady hovořili mnoho o právech akcionářů, ochranu um, smluvních podmínek, zneužívání postavení na trhu a tak dále. A tam už mnohé běží, ale kdykoliv hovoříme o těch enablers, tak máme na mysli rámec, nástroje, a pravidla, která pomohou vytvořit zdravé a účinné podnikatelské prostředí. No a to, že bychom měli někoho, kdo bude aktivní, musí platit v celém životním cyklu nějaké firmy. Od toho, když začne klíčit, když si požádá o nějaký kapitál, když si bude shánět prostředky. No a tento balíček je rovněž určitým spouštěčem, určitou pozitivní podmínkou, kterou potřebujeme. A je to slibná situace, doufáme, že tam bude vyvážená situace. A nyní druhé poselství složitost. Jak praxi bude možné tento balíček uvést do praxe. Tady mám určité pochybnosti. My jsme si tady, jak vidíte, vše pokusili dát na papír. Do tohoto slajdu vidíte ho nad sebou. Co bude všechno nutné, aby mohla provést například konverzi, přeměnu u těch ceřinných společností či divizí, to bude trochu snad snažší, ale myslím, že tento, mm, toto schéma hovoří samo za sebe. Abychom byli schopni naplnit veškeré kroky, které ten balíček žádá, tak ani nepotřebujete tak právníka jako doktorát z kvantové fyziky. Vše je příliš dlouhé, příliš složité, velice nákladné a navíc to povede k duplicitě. Potřebujete při nejmenším tři zprávy, aby vše mohlo nastat. Pokud by tedy někdo chtěl skutečně na pomoci firmám, aby mohli provádět tyto operace, tak musí nastat něco snažšího, pochopitelnějšího, přímočarejšího a my doufáme, že váš výbor nám v tom pomůže. Třetí heslo dne z mého pohledu, jsou pojistky. Podniky a firmy tady nejsou, aby někoho podváděli, aby defraudovali peníze či škodili společnosti. My chceme zpřísňovat pracovní místa, pomáhat ekonomice, chceme, aby se pokročilo ku předu hospodářsky. Bohužel máme i mezi sebou nějaké černé ovce, ale to není pravidlem. Proto, když se zde hovoří o boji s podvody a každá legislativa v podnikatelském právu musí s tím počítat. Jak u registrace firem, jak u vzniku firem, i u mobility firem, u těch pravidel, pak kontrola akcionářů, pak ta druhá šance, ehm, bankrot, nesplácení úvěru a tak dále. Není bez pochyby, že tam ty pojistky musí být a to pomůže jak vlastníkům, tak akcionářům, tak partnerům, tak úvěrovým institucím a to jsou také firmy mimochodem. No a samozřejmě ten krevní oběh firmy, to jsou její zaměstnanci, ti také musí být chráněni. Nicméně, my se domníváme, že komise když sepsala právě tento návrh, tak zašla trochu přece trochu příliš daleko, protože ty procesy a požadavky nejsou vůbec úměrné účelu. A troufám si říci, že se z toho dá vyvodit určité negativní, určitý negativní postoj vůči podnikatelům, vůči někomu, kdo má iniciativu. Když se tam například píše o takzvaných umělých eh, organizačních opatřeních, které by mohly vést eh, k podvodnému získání výhod. Takže v podstatě už předem jste obviněni, že to nemyslíte dobře, pokud nám nedokážete, že jste upřímný. Tady musí být objektivní právní kritéria. Nikdo by vás neměl předem podezírat a každý by měl mít možnost se věnovat své aktivitě. My přece tady nejsme nějací kriminálníci, kteří by měli dokazovat, že nic nepáchají. Proto se domnívám, že samozřejmě každý členský stát by měl mít možnost hloubkových kontrol, inspekcí a tak dále, pokud ať už zaměstnanec nebo akcionář podá stížnost či vznese podnět, ale nikoli předem a automaticky. Kolega se zmínil, že odbory nejsou spokojeny s tím, jak se zde zachází s zaměstnanci a jejich právy. Podíváte-li se na různé analýzy a vyhodnocení, které například provedly i organizace jako Societas Europea, tak tam jeden z těch závěrů zněl, že právě tato pravidla vše ještě více zkomplikovala. A pro firmu už není až tak motivující A pro firmu už to není tak motivující se v tom prostředí pohybovat. Proto my bychom plédovali za návrh, kde budou jednoduchá pravidla, i když samozřejmě zajišťující dostatečné pojistky proti zneužívání. Tady nejen, že se nic nezjednodušilo, naopak se to obalilo ještě další vrstvou složitosti a je tam duplicita. Vážení členové výboru, z mého pohledu to vypadá tak, že je třeba dále pracovat a my budeme konstruktivní. My jsme ochotni spolupracovat na těch zlepšeních, jak už se zmínil kolega, ale zároveň budeme důsledně poukazovat na základní eh, chyby, a e, nechceme, aby to bylo schváleno za každou mhm. cenu. Děkuji, říká předseda. Tady jsme tedy měli první část, která se týkala názoru sociálních partnerů. A než se pustíme do druhého kola, tak se obracím na členy výboru, zejména paní Regner, jako na zpravodajky, jestli byste měla nějaké otázky. So, thank you very much for your... Ano, děku, děkuji za tyto zajímavé prezentace, které byly z pohledu sociálních partnerů. Já mám několik dotazů a chtěla bych, abyste na ně pokud možno odpověděli přímo. Začnu e, v jiném pořadí. Takže mm, většinou nebo se ptám se tedy jaksi napříč. Otázka na zástupce organizace Business Europe. Ve své prezentaci, nebo pardon, váš, respektive budu vás jaksi konfrontovat, váš eh, kolega řekl, že teď v Evropě existuje asi 500 tisíc těch takových těch fingovaných společností typu poštovní schránka, kterých se chceme zbavit a um, souvisí to i s Panama Papers, Paradise Papers, už ne, neřeší se to pouze na tomto výboru, ale jinde, protože to má také celý široký negativní dopad. A vy říkáte, že potřebujete takové ty mm, subjekty, které vám umožní mm, dělat různé věci, ty enablery. Ale takže chcete, aby i dále fungovaly tyto firmy? Máme zde pravidla práva, pro správ, právo společností, ale něk, některé vnitrostátní systémy se od sebe naprosto liší. Um, takže je dost velkou výzvou um, zaobírat se úplně všemi těmi systémy, takže proto se domníváme, že by bylo dobré mít té určitý, určité evropské právo. Nemyslíte si, že by to bylo pak jednodušší? A druhá otázka, vy jste hovořil o těch takzvaných enablers, určitých subjektech, které něco umožňují. Nebylo by i pro vás lepší, kdyby existoval návrh, který zatím tedy není, Eh, teď mi trošku chybí eh, slova, nějaká pravidla pro eh, přemístění sídla společnosti. To znamená, nebylo by i pro vás lepší, kdybyste byl takový návrh, který by reguloval ty přeshraniční přeměny, rozdělení a kdybyste bylo zjednodušení těch možností pro přemístění sídla společnosti, a nebo si myslíte, mm, není to lepší, než říkat zkrátka ne, nechceme to, co je teď na stole vůbec, odmítáme to. A pak ještě otázka na pana Kovalského. Neexistuje zde určitá, určitý rozpor, máme zde ty čtyři svobody na, na vnitřním trhu, ale na druhé straně je zde mnoho takových těch různých eh, právních lakun a nedostatků, které se velice často obrací právě proti samotným pracovníkům. Takže co navrhujete vy? Rovněž jste se zmínil o těch eh, firmách typu poštovních sránka a o veškerých negativních eh, dopadech. Mohl byste nějak jasným, zřetelným způsobem navrhnout nějaké opatření, které by bylo adekvátní? Protože my se tím zabýváme už dlouhou dobu. Víme, že je zde problém, ale otázkou je, jaký, jak má vypadat nějaký ten silný nástroj, který přinese záruky, aby nedocházelo k těm negativním jevům. Co přímo byste navrhoval? Dobře, ještě předtím, než budete odpovídat, tak ještě paní, tam se chtěla zeptat, prosím, stručně. Děkuji, pane předsedo, děkuji také za ty dvě zajímavé prezentace a zajímavé myšlenky, které v nich zazněly. Chtěla bych se zeptat vás obou, ale má otázka směřuje i na komisi. Mm, nicméně možná, že třeba komise na to odpoví až eh, později. Zásadním eh, myšlenkou je eh, zabránit tomu, aby došlo k přeshraničním přeměnám, když je cílem určité zneužití, využití nějakých Um, mm, určitých daňových eh, nezákonných úlev nebo nějak eh, snaha vytlačit menšinové akcionáře. To je zejména v článku 86c3 návrhu. Mě by zajímalo, co to je tedy třeba podle vašeho názoru nějaká jakási neférová daňová výhoda? Eh, zda tedy v tomto kontextu je možné přemýšlet o nějakých těchto eh, výhodách, anebo jaký tam třeba bude práh na tyto eh, úlevy. Navíc, jaké to bude mít dlouhodobé dopady. A chci se zeptat, zda ta pravidla budou opravdu tak efektivní, aby zabránila tomu, že ty sfingované společnosti mm, budou zneužívané pro to, aby oslabovaly práva a pravidla, obcházely pravidla. Poprosím vás, abyste na to mohli stručně odpovědět. Ano, děkuji, já na to odpovím. Stručně. 500 tisíc firm typu poštovní schránka. Nevím, odkud eh, toto číslo pochází a velice by mě to zajímalo, zda o tom existuje nějaká statistika nebo podle jaké metodiky eh, bylo k tomu číslu ehm, nějak dospěno. A jsou to opravdu pouze ty prázdné skořápky, nebo to jsou firmy, které tam třeba vyvíjejí určitou aktivitu v té zemi. Takže toto by bylo třeba určitě nutné ověřit. Víme, že v Evropě dochází ke zneužívání Eh, a ke zneužívání různých pravidel a právě třeba ty firmy typu poštovních schránka jsou náchylné k tomu, aby byly zneužívány eh, v těchto věcech. Víme, že toto právo obchodních společností není všelékem. Máme zde také třeba daňové zákony. V posledních letech eh, zde je mnoho nových eh, mm, legislativních aktů. Třeba eh, teď už vstoupí v účinnost směrnice proti praní peněz a spoustu dalších věcí, které by měly zabráňovat firmám, aby zneužívali systém. Pokud chcete také vyřešit problém zaměstnanců a pracovně, pracovního práva, tak možná, že proto není vhodné právě obchodní právo, právo obchodních společností. Máme zde různé sociální zákony nebo nějaké, nějaké ustanovení ve smlouvách. Já si nemyslím, že právě korporátní právo je nějakým bojištěm, na kterém vyřešíte úplně všechny problémy, které máme v Evropské unii. A pak ještě to, co říkala paní Regner. Ano, je pravda, že pravidla a zákony jednotlivých eh, členských zemích se velice liší, jsou tam rozdíly v tom, jak, jak je možné založit firmu a dalších věcech, ale máme zde směrnici o fuzích, což je naprosto úžasný uh, úspěch. Um, zvýšilo se to o 200%. Um, takže máme eh, důkaz toho, že určitá míra nebo v určitých věcech ta harmonizace evropského práva funguje. Že je možné dosáhnout něčeho, co je pak užitečné. Také jste hovořila o tom, zda, bude, zda stačí mm, ta legislativa o přemístění sídla společnosti. Ne, to nestačí, protože to je pouze jeden prvek celého fungování společností. My bychom chtěli něco komplexnějšího. Takže my bychom souhlasili s tím, aby se s tím pokračovalo. A pak paní Jotala se ptala na kritéria. Jaká kritéria by měla být považována k tomu, že se jedná o nějakou umělou konstrukci, že ta firma je nějak uměle, nebo zda jsou, zda jsou tam nějaké ty umělé vykonstruované schéma zde vlastně není úplná jasná definice. Nějaká situace, která, eh, kde je určité zneužívání, ale to vlastně ještě není. Tam je určitá hranice, od kdy už je to zneužívání. Takže si myslíme, že by to mohlo být nějakým způsobem definováno a také nesmíme zapomínat na to, že hlavní princip je to, že firmy se mohou přesouvat, mohou využívat svobodu usazování v Evropské unii, aby mohly po, požívat výhody třeba lepšího daňového režimu. To není ještě zneužívání, protože Evropský um, soud řekl, že se firma může přesunout do jiné země, kde je třeba pro ně lepší ten, ehm, kde jsou třeba nižší daně, ten daňový systém je pro ně lepší. Takže to, to tak není, že vlastně by to firmy nemohly dělat my sdělíme váš zájem, že chcete, za, jak si to obhajovat, ty dobré věci a chcete, aby to bylo nastaveno dobře, ale zároveň nesmíme pustit ze zřetele ty zásadní principy. Děkuji. Poprosím <clears throat> vás také o stručnou odpověď. Ano, děkuji. Takže zaprvé, já si myslím, že je také docela jaksi laciné snažit se přesunout otázku ochrany zaměstnanců uh, Eh, nebo těch sociálních věcí na korporátní právo. Máme zde dvě strany, zaměstnance a eh, společnosti. Nemůžete říci, ale zároveň, že to, to právo obchodních společností ehm, eh, respektive tedy i, i ti zaměstnanci musí být bráni v úvahu v tom právu. Co se týče těch umělých vykonstruovaných Eh, schémat, těch artificial arrangement. Myslím si, že to je docela dobrý koncept. Eh, pak se chci ještě vrátit k tomu číslu 500 tisíc. Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal později. Chci si, že 90% evropských firm jsou vlastně falešné firmy. Počet Eh, tuto směrnici máme už asi 20 let a firmy firmy, které by opravdu braly v úvahu eh, zapojení zaměstnanců, těch je asi 150. Takže opravdu to, ta situace není jaksi příliš růžová. Nyní, co se týče těch fúzí. Vy jste říkal, pane kolego, že došlo k navýšení fúzí o 173 od doby, kdy byla ta směrnice o fúzích. Ale podívejme se třeba na eh, rok 2008 až 2015, tam byl ten nárůst pouze 30 takže to celkové číslo, musíme si uvědomit, že v Evropě máme 22 milionů firm. Takže kolik z těch firm využilo tuto možnost možná 200-300 ročně, takže to nepřehánějme. Nicméně ten počet eh, těch umělých vykonstruovaných schémat, těch eh, různých eh, fingovaných společností, těch je 500 tisíc, což je mnohem vyšší číslo. Vy jste mě požádal o stručnost, ale mm, je to těžké a pokud chceme, aby opravdu ta digitalizace Eh, přinesla mm, neprůstřelnost. Musíme se zabývat třeba i otázkou takzvaného skutečného vlastníka. Musí se tam všechno ověřovat notáři, o tom ještě budeme hovořit v té druhé části. Myslíme si, myslíme si, že zde nechceme žádná ta, eh, žádná ta umělá vykonstruovaná schémata, aby firmy eh, se přesouvaly a vytvářely ty poštovní schránky pouze kvůli tomu, aby vlastně využívaly zneužívaly ty daňové eh, systémy. Například firma Colbord v Polsku se Polbut se eh, změnila své sídlo pouze kvůli tomu, aby snížila své daně. Nedošlo k žádné změně ani přesunu obchodních aktivit. Takže toto je možné a chceme, aby to bylo možné. Posouzení dopadu říká, že dojde e, v některých členských státech ke sníženému výběru daní, takže to taky chcete, to snad také není asi cíl. Mm, také dojde i ke snižování sociálních odvodů tím pádem, takže to také asi nechceme. Čili má to celou řadu různých dopadů a pokud ten nový balíček zlepšíme, pokud bude opravdu vodotěsný, neprůstřelný, tak se můžeme tomuto všemu vyhnout. A měli bychom to hlavně ještě projednat eh, s našimi zaměstnanci. Pokud má firma opravdu dobrý eh, business plán, tak si myslím, eh, že nikdo není proti, aby se využívaly. Vždycky je důležité hovořit se Eh, účastnými stranami a i to by podle mého názoru mělo v té směrnici být nějak zakotveno. Mm, ano, já jsem vás všechny poprosil o stručnost, ale trochu tady už jsme um, bohužel to já se zeptám teď jenom pana eh, Kovalského na konkrétní otázku. Odkud máte to číslo, o kterém, které jste zmiňoval, asi těch 500 tisíc? Dobře, dobře, děkuji. Já to najdu eh, na internetu nebo přes e-mail, mám to někde. Mm, dobře, dobře, takže poprosím vás, abyste potom třeba během té další diskuse nám odpověděl, eh, jaký zdroj máte pro to číslo. A teď už se dostáváme k druhému panelu, který se nazývá Rizika a příležitosti. Nejprve paní Paige Morrow, která je eh, přednášející na Kenské univerzitě a věnuje se právě korporátní zprávě. Máte sedm minut, prosím. Děkuji. Já budu stručná, co se týče doporučení a vyhodnocení. Chápu, že chceme usnadnit přeshraniční operace a chránit zároveň práva zaměstnanců, předcházet vyhýbání se daním. Já jsem se věnovala výzkumu korporátního práva a budu se o to opírat. Chápu, že právě v této místnosti už máte dost velké znalosti, soustředím se tedy pouze na ty záležitosti, o kterých se domnívám, že významným způsobem vše zlepší a tady profesor mě doplní. This, this slide speaks. Předseda, pořád mě tady svítí světilko eh, slow down, když eh, ten řečník přesto hovoří rychle, nevím, co s tím udělat řečnice. Když hovoříme o směrnici o přeshraničních fúzích a akvizicích, tak z pohledu této bych zde ráda řekla, že evropské zákony, které se snaží prosazovat svobodu ustazování, doposud eh, neměly ten v úmyslu mít nepřímý efekt snižování eh, daní platných ve státě a tak dále. Ale tady hovoříme o eh, přeměně stávající firmy a eh, tam má členský stát oprávněně možnost to omezit a to v obecním zájmu. Ehm, avšak judikatura ukazuje, že je možné uplatňovat národní zákon, kdykoliv je to opodstatnitelné. Na druhé straně si myslím, že zde chceme usnadnit přeshraniční fungování a zároveň chránit práva zaměstnanců, akcionářů a úvěrových institucí a zároveň bychom nechtěli uh, omezovat eh, povinné zastoupení zaměstnanců, které je v mnohých státech povinné. Tento balíček spíše má v úmyslu pomáhat svobodě usazování a tím podněcovat ekonomické aktivity, zejména tam, kde zatím tato aktivita neexistuje, případně kde někdo chce se přesunout pouze Eh, protože by si chtěl snížit daně, tak se to vyhodnotí právě jako artificial arrangement, tedy vykonstruované eh, uspořádání. A členský stát to může blokovat. Korporátní právo stále lépe eh, navazuje či reaguje na zájmy akcionářů, zde však v druhotném právu to explicitně vyjádřeno není a já se domnívám, že by se to mělo změnit. Jeden návrh zní tak, že bychom měli v článku 1 novou doložku a tady kolega nás s tím seznámí. Já to zde budu číst a citovat ve smyslu. Vedení, případně správní orgán bude zodpovědný za řízení firmy v zájmu firmy, to znamená, že bude brát v potaz zájmy akcionářů, zaměstnanců a jiných zainteresovaných stran s cílem pomáhat vývoji firmy. Jak víme, jedním z nejzásadnějších aspektů této novinky je, že členské státy budou muset mít nějaký postup pro ty přeshraniční přeměny a rozdělení firmy a proto tam bude muset nejdříve firma získat nějaký certifikát a mm, ten může firma obdržet po zkoumání, že tento eh, zájem se rozdělit, případně přenést, je oprávněný a že není pouze motivován získáním neférových daňových výhod či znevýhodněním ať už akcionářů nebo jiných zainteresovaných stran. Pokud existuje podezření eh, těch vykonstruovaných důvodů, tak eh, musí dojít ke slyšení a k hloubkovému posouzení. Nicméně v současné době se tato pravidla neaplikují eh, na přeshraniční fůze. V návrhu komise to bylo vynecháno, což znamená takový paradoxní ehm, paradoxní pobídku využít fúzi tam, kde by neprošla eh, ta, eh, to rozdělení, případně ta změna sídla by neprošla. Proto se domníváme, že text současného návrhu by měl být změněn tak, aby se eh, ten motiv či to podezření z vykonstruovaných motivů či důvodů týkalo i fúzy abychom se eh, vyhnuli eh, nechránění zainteresovaných stran, mělo by se eh, počítat i s principem odměňování, tedy pouze něco, co je konkrétně povoleno touto směrnicí, by mělo platit. Tam by tedy mělo být vyjasněno, že pouze ty podoby restrukturalizace, které jsou zmíněny, by měly být povoleny. Pak máme ještě monitoring ex post, to tam je zatím vynecháno. Ono někdy se totiž může stát, že ta vykonstruovaná uspořádání či ten vykonstruovaný důvod eh, pro eh, změnu sídla se ozřejmí až poté, co k němu došlo. A to ještě bude třeba probrat, zda by tam tedy neměla být možnost monitoringu ex post a i prosazování zákazu ex post. Digitalizace. Tam se omezím na tři záležitosti. Za prvé, odborníci jako Eurojust vyjádřili vážné pochybnosti, Eh, vůči eh, tomu, že by se měly online postupy zneužívat eh, k neplacení daní a jiným nekalým účelům. Když se hovoří o postupech online v tomto návrhu, tak způsob, jak omezit potenciál zneužívání, je aplikovat vše pouze na fyzické osoby, nikoli na firmy či právní osoby. Vše by mělo být standardizováno, sdíleno systémem propojených eh, obchodních rejstříků. Rovněž panují oba dvě týkající se kvality těchto obchodních rejstříků, těmi se rovněž bude třeba zabývat. A v neposlední řadě potřebujeme lepší transparentnost a důsledný přístup, veřejný přístup k finančním informacím. Jedním způsobem by bylo že máme ten systém propojených rejstříků, tedy BRIS, a tam bude přístupná informace o skutečném vlastníku firmy, což už umožňuje směrnice proti praní špinavých peněz a znamená to, že se kdokoliv bude moci kdykoliv dozvědět, kdo vlastně vězí za určitou firmou, eh, kdo se za ní skrývá. Nemám více času, abych to ozřejmila podrobněji. Děkuji, pane předsedo. Já vám děkuji. A nyní eh, dávám slovo panu profesorovi Pierre-Henri Konakovi z Lucemburské univerzity za sedm minut. Děkuji. Děkuji, já bych nejprve chtěl poděkovat vašemu výboru pro právní záležitosti za to, že jste mě pozvali na to, abych vám dal určitý akademický pohled na tuto otázku. Já stejně jako má kolegyně se vlastně nejprve vyjádřím k tomu návrhu, který se týká eh, digitalizace, respektive připravila jsem to něco spíše k té, k té, spíše k té druhé části, ale teď se tady zaměřím na tu první část. Um, Chci říct, že zúčastněné strany volaly po této legislativě už dlouho. E, myšlenkou bylo to, aby bylo jednodušší pro firmu požívat svobody usazování, aby bylo pro ně jednodušší přemístit sídlo společnosti do jiné země. To už se vyžadovalo, vyžadovalo asi 30 let, takže chtěl bych pogratulovat komisi, že tedy konečně se jaksi pochlapila a že e, s tím něco udělala. E, máme zde Evropský soudní dvůr, který, mm, ale který nenabízí úplně velkou ochranu pro všechny, čili tato, toto je velký pokrok ze, vzdory, mm, ze strany komise, protože přinesla takový celý soubor nástrojů. Za celých 30 let probíhaly veřejné konzultace a vždycky jsme podporovali tyto návrhy. Máme zde také návrh, který se týká té digitalizace, co, což je také velký skok vpřed i když některé členské státy už mají poměrně vysoký stupeň digitalizace, první takový, taková vlaštovka se objevila v roce 2013, pak to nějak se nepodařilo. Ale když teď vidím ten nový návrh komise, tak vidím, že komise vlastně vzala tehdy v úvahu všechny ty negativní připomínky nebo všechny ty komentáře a doporučení to znamená snažit se vymezit se viz riziku eh, různých podvodů, prání peněz, mm, plus různé ty aféry poslední doby. Takže vidíme zde jaksi nový návrh, ale zároveň návrh, který um, bral v úvahu názory a konzultace se zúčastněnými stranami, ale také i třeba té akademické obce. Eh, nevím také, jak se k tomu třeba staví notáři, ale myslím si, že také i oni to podporují. Takže domníváme se, že ten digitální, digitalizovaný režim se pak rozšíří třeba i na pobočky a mělo by to vlastně celkově zlepšit situaci na tom vnitřním trhu. Takže to je náš takový jakýsi obecný pohled. Teď se podíváme na eh, konkrétně na mm, ty nové možnosti přeshraniční přeměny, fúze, rozdělení. Tato tento návrh byl před, přepraven komisí a bral v úvahu co nejvíce eh, zájmy zúčastněných stran, všech zúčastněných stran, zejména i práva zaměstnanců a chtěl zaručit to, že tato nová směrnice neomezí, neoslabí práva zaměstnanců. Není to samozřejmě eh, nějaká, nějaká legislativa nebo nějaký zákon o, není to, není to pracovní zákon, není to zákonník práce, ale také to bere v úvahu tyto různé věci. Pak je zde ta otázka těch vykonstruovaných uspořádání, která jsou zde řešena, čili toto je opravdu velký krok vpřed. Pokud se podíváme třeba na ten příklad Polbud nebo na judikaturu Evropského soudního dvora, Ehm, tak vidíme, že tato legislativa přináší mnoho pravidel, která mají celý, všechny ty procesy nějak zorganizovat a také některé věci pozitivně odblokuje, protože v některých zemích je třeba docela obtížné přemístit sídlo nebo provádět ně tyto, nějaké tyto změny, mm, protože vlastně neví, jak eh, s tím. Čili teď já to teď jak si vezmu jedno po druhé. Za prvé práva zaměstnanců Máme zde například speciální zprávu, která mm, vychází. Máme zde což? Máme zde speciálně zvlášť zprávu, zvlášť pro zaměstnance, zvlášť pro zúčastněné strany pak je tam eh, pokud chcete přesunout eh, svou společnosti do jiné členské země, tak tam jsou jasná pravidla. A potom také, pokud chcete žít v jiné členské zemi, a týká se to i zaměstnanců, tak vlastně musíte na ně aplikovat ten předchozí systém. To znamená, že pokud třeba chcete, pokud byste jako firma chtěli se přesunout do jiné země a tím by se oslabila e, práva zaměstnanců, tak to zde nejde. Čili ta ochrana je velice silně nastavená. Můžeme se ptát, co chcete víc, co se týče ochrany zaměstnanců. Znamená to, že firmy v Německu, v Rakousku, v Nizozemsku, e, ta zkrátka, ty, ty, tyto firmy se zkrátka nebudou přesouvat do jiných zemí, pokud by se chtěli přesunout eh, za tím cílem, aby mohli nějak oslabit práva zaměstnanců. No, ale jak už jsem říkal, není to zákonník práce, je to um, zákon, který se týká práva společnosti, ale i zde jsou velice silná pravidla, silná ochrana. Takže například můžete mm, žádat o určité kontroly, což je velice mm, silná, mm, silná ochrana. Je to tedy ochrana třeba těch menšinových akcionářů, pokud by třeba ta firma se chtěla přesunout do země, která eh, chrání ty malé, drobné akcionáře horším způsobem. Takže tam zase třeba by to nešlo. Takže to je další ochrana. A teď se ještě, teď se ještě vyjádřím k těm vykonstruovaným uspořádáním a podle mého názoru to je jedno z klíčových ustanovení. Podle mého názoru je to opravdu velice silné ustanovení. Zachází velmi daleko. Samozřejmě asi to nezabrání úplně všem případům, ale každopádně je to něco nového. Mělo by to zabránit vzniku těch takzvaných eh, poštovních schránek. Myslím si, že v tom je to silné. A jsou zde to, to je věc, kterou kritizuje i samotný biznes. A, takže myslím si, že ten kompromis je dobrý, protože vlastně eh, kompromis znamená, že ani jedna strana není úplně spokojená. A zde to tedy vypadá, že ani jedna strana není úplně spokojená, takže je to vlastně dobrý kompromis. Mm, chci říct si, že jsme slyšeli názory Business Europe, ale Obecně můžeme říci, že svoboda osazování je jedna ze svobod vnitřního trhu, můžete se přesunout, možná se někdo na to dívá trošku s podezřením, ale je to tak, ta, ta, prava, ta svoboda osazování platí. No a není tedy ty přeshraniční přeměny, to je spíše formální, jde o to, aby se zjedno, zjedno, sjednotila ta ochrana Potom ty mm, přeshraniční rozdělení, to také není tak mm, problematické a je to dobré pro firmy. Takže nakonec dvě komentáře. Chci říci, že toto je úplně nejdůležitější akt, který se týká práva obchodních společností za celé toto období. Eh, také je to velice důležité pro malé a střední podniky, protože pokud jste velká firma, tak máte armádu právníků a nějak to mm, lehce vyřešíte, ale když je to nějaká ta malá, drobná firma, tak pro ní to bude mm, lepší, pro ní to bude zjednodušení. No a pak samozřejmě ještě mohu říci, že samozřejmě jakýkoliv text lze ještě zlepšit, ale já si myslím, že zde nám jde o to, abychom zkrátka našli nějaký kompromis. Děkuji. Nyní dvě minuty na otázky a odpovědi. May I first ask whether Mr. Koval... Nejdříve se chci zeptat, zda by pan Kovalsky, zda už našel zdroj informace, kterou zde uváděl. Ano, s potěšením. Obrátil jsem se na několik kolegů, totiž například profesora Siegfried Walca z výzkumného střediska v Berlíně, který mě uvedl, že když prováděli analýzu o firem, o níž hovořím, tak tam jsem udělal chybu o 1 tisíc. Je v té studii uvedeno číslo 499 tisíc. No, krát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla využít této příležitosti a srdečně poděkovat expertům že jsou tady. A mám následující otázku. To se týče toho návrhu, o kterém máme diskutovat, tak v prvé řadě by se mělo zabránit eh, nekalému a neférovému zdaňování v Evropské unii. Musíme se podívat na to, jakým způsobem pokračit z hlediska fiskality. Je tady problém ovšem s jednomyslností. A tady je nutné, aby podnikové právo nějakým způsobem nebránilo tomuto pokroku. Já bych se chtěla zeptat expertů, myslíte si, že v rámci toho návrhu komise a v rámci těch změn, které můžeme nyní uzavřít, myslíte si, že máme určitou šanci z hlediska spravedlnějšího zdaňování a jeho zavedení, abychom se eh, jaksi vyhnuli tomuto shoppingu z hlediska zdaňování, aby v podstatě tady nebylo zneužívání těchto eh, daňových výhod. Myslíte si, že se posuneme trošku dále? Mrs. Regner, please shortly. Paní Regner, krátce. Já se zeptám eh, tady v Němčině. Na, mám otázku na pana Morrow. Vy jste tady hovořil o určitém doporučení z hlediska eh, sedmého bodu. Řekl jste, že ty státy, které eh, mají ekonomickou aktivitu, by to měly přesně definovat, tak aby nedocházelo vlastně k přesunu. Máme tady tyto fiktivní firmy a pokud máme 27 nebo respektive 28 států, které by to eh, jak si definovali eh, separátně, tak bychom měli opět tento problém z hlediska odvádění daní. Mohl byste to nějakým způsobem posoudit? Tak to tedy zazněly otázky na naše dva řečníky. Odpovíte nám? Ano. Zneužívání placení baní. No tak tady se jedná v tom balíčku o korporátní právo, nikoli o e, zdaňování, takže e, tři mouchy jednou ranou nezabijete. Tak bych to nazval. Máme tady vysloveně i e, balíček, který zároveň se snaží předcházet zneužívání při placení daní. Ale eh, tady jde o to, že by se toho dalo i dosáhnout lepší harmonizací mezi členskými státy, například daňových režimů. Přesto však my vysíláme určitý signál, eh, protože některé členské státy si mohou nadefinovat artificial arrangement, tedy vykonstruované uspořádání přísněji, některé laxněji. Tedy jistě to nebude mm, univerzálně předcházet zneužívání placení daní, ale je to přece jen významný krok, na který čekáme už 30 let a je to silný signál. Paní Morou, na obě otázky velice hezky odpověděl můj kolega. Není možné na vše reagovat tímto jedním balíčkem, ale u těch neférových daňových uspořádání a vůbec zdaňování. Já se bojím to, té formulace undue tax advantage. Slovo undue je natolik vágní, že tam je více otázek než odpovědí. Kdybychom pouze řekli daňové výhody, tedy tax advantage, tak by to bylo mnohem jasnější. A když se paní Regner ptá toho recitálu 7 a definice firm na poštovní schránku, tady si můžeme klást otázku, zda to nebude nedůsledné vůči jinému zákonu či návrhu komise týkají se vysloveně těchto skořápkových firm. Zaru, neza, ne, za, navíc to nebude předcházet forum shoppingu a ani zakládání těchto firm. Já bych řekla, že by se to mělo řešit, ale tady se to nevyřeší zcela. Předseda, děkuji, ale bohužel musíme jít dál. Třetí panel se jmenuje digitalizace a pohled jak představitelů um, podnikatelské sféry, tak právníku. A jako první zde je pan Hendrix z UEA PME, což je Združení evropských řemeslníků a malých firem a OSVČ. Děkuji a já děkuji výboru Jury, že mě zde pozval. Jak eh, říkáte, my jsme združení malých eh, středních podniků a i um, sociální partner. Digitalizační balíček eh, v tomto návrhu. Nejdříve zde mám očekávání malých středních podnikatelů. Já je nebudu zde předčítat, pouze řeknu, že závěr, totiž čekali jsme od toho mnoho a i ten konzultační proces, který e, proběhl na komisi, je často kritizován, avšak tentokrát se jednalo o velice konstruktivní záležitost. Kdokoliv chtěl se ozvat k tomuto návrhu, tak tu možnost opravdu měl což se i projevuje v tom výsledném textu, protože digitalizace a digitalizační balíček není až tak kontroverzní a těší se obecné podpoře všech zainteresovaných stran. Kromě toho bylo nutné i přizpůsobit evropské korporátní zákony tomuto jevu neustále se prohlubující digitalizace a Všichni i v malých a středních podnicích by rádi těžili z výdobytku digitalizace. Obavy malých středních podnikatelů v souvislosti s digitalizací. Tady musím říci, když hovoříme o digitalizaci, tak je to často ve spojení se zjednodušováním Jednodušování by však nemělo být cílem samým v sobě. Je třeba to vyvážit vůči všem rizikům a komise je nalezla. Na jedné straně tedy chceme chránit veřejný zájem, bojovat s podvody a zajistit férovou hospodářskou soutěž. Na druhé straně bychom rádi podnikatelům poskytli volný prostor pro jejich podnikání, činnost a tak dále. Každopádně tam zároveň musí být rovné podmínky pro všechny. Jedna z našich obav nicméně stále zůstává, totiž, že nemáme dost účinné způsoby kontroly totožnosti, tedy stále ještě zde je nebezpečí krádeže identity, krádeže osobních údajů a tady je naléhavá potřeba opravdu vysokých evropských standardů pro kontrolu totožnosti. Tam se to týká článku 28a, kde například se hovoří o digitální registraci poboček některé členské státy budou muset snížit své standardy. A recital 7, úvodní ustanovení 7, kdy se hovoří o zeskanované kopii pasu, která by měla stačit. To rozhodně neodpovídá mé představě vysokého evropského standardu té vysoké laťky. Tam rozhodně by se mělo jednat o občanský průkaz. Pak ještě by tam měla být i možnost eh, přímého ověřování. To oceňujeme v případě tedy pochybnosti. A nyní už pozitiva. Jak vidíte, těch negativ ve srovnání s pozitivy je přece jen méně. I zároveň plédujeme, aby ta pozitiva opravdu v tom návrhu zůstala zachována. Že je možné založit firmu pouze digitálně. V mnohých zemích to zatím možné není. Takže to bude vítané novum. Na druhé straně ty systémy v každém členském státě by měly být opravdu výkonné, protože často narážíme na to, že když se zavádí e-vláda, elektronické způsoby samozprávních a jiných eh, úkonů, tak je to pak příliš složité a nedosažitelné. Mnohé členské státy by měly být povinny poskytovat informace podnikatelům a zároveň dodržovat určité standardy. To jsou ale vše pouze nástroje a právní poradenství notáři by měli být, eh, tam by měl být zachován požadavek kvalifikovaného poradenství, tedy oprávněnou osobou. Jinak v těch rejstřících víme, že v některých zemích to náklady a poplatky jsou opravdu příliš vysoké a zároveň firma určité informace potřebuje. Tedy přístup k informacím by měl být v podstatě zdarma bezplatný. A tady vítáme, že se hovoří o jednak transparentním nastavení nákladů a poplatku a měli by ne, neměli by překračovat skutečně vynaložené náklady. Ale i tady se s tím pojí určitá obava, protože my to nemůžeme ověřit, kolik to stojí ten úřad. Ono někdy se odkazuje na takzvaný skutečný správní náklad, actual administrative cost. Ono přece v digitálním světě by měly být takové náklady opravdu nižší ve srovnání s minulostí a neměly by být vysoké. Další věc, to je uplatnění principu only once, tedy pouze jednou. Možná jste doposud o tom nevěděli, ale naše organizace už žádá o něco takového od roku 2005. Tedy jde o to, aby v korporátní legislativě Vždy vše muselo proběhnout pouze jednou. Jak vidíte, jsme velice trpěliví, ale nyní už jsme velice rádi, že to konečně v evropské legislativě nastane. Stejně tak registrace online do pěti dnů jakmile eh, budou poskytnuty všechny informace a vše bude zaplaceno. To je rovněž velice slibné. Možná tam jsou ještě další možnosti, jak eh, dále digitalizovat korporátní právo. To vše zapadá do politik jak Evropské komise, ale také členských států. Zapadá to do strategie digitalizace, vytváří to lepší podnikatelské prostředí a nám záleží i na tom, aby členské státy mohly dále fungovat v rámci svých tradic. Doufám, že mezi těmi dvěmi návrhy nebude přílišné eh, pro Eh, provázání z pohledu eh, prosazování, protože digitální balíček je natolik důležitý, že doufám, že vejde v život co nejrychleji a že projde i radou, i komisí eh, svižně, tak abychom ještě do konce tohoto volebního období hm, se měli na co těšit. Děkuji vám za pozornost a mimochodem v nejbližší době vám zašleme svůj pozičník dokument i písemně. Já vám děkuji. A nyní dávám slovo panu doktorovi eh, Kellerovi, to je představitel Rady notářů EU. Děkuji za slovo, <clears throat> pane předsedo. Eh, znovu vás eh, vám všem Všem přeji hezký den, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Eh, je pro mě velkou ctí a velkou eh, velice příjemnou záležitostí to, že mám zde možnost eh, hovořit zde o návrhu Evropské komise, který se týká digitalizace v oblasti práva obchodních společností a budu hovořit za evropské notáře. Jak asi víte, my se obecně k tomu stavíme velice pozitivně asi eh, víte, a v textu se také hovoří, také se o tom říká i v tom samotném textu, je to tak, že v mnoha evropských členských státech eh, hrají notáři velice důležitou roli, mají zaručit právní jistotu a mají bránit zneužití eh, v právopůlní společnosti a má to týkat celého životního cyklu firm. Takže teď mi dovolte, abych trošku popsal, jak to děláme. Ehm, my jako zastánci veřejného úřadu identifikujeme zúčastněné, eh, pardon, identifikujeme ehm, eh, Eh, identifikujeme akcionáře, eh, jednatele, také ověřujeme příslušné dohody a data, tím zaručujeme jejich legálnost, potom také podáváme zápisy do obchodního rejstříku a sdělujeme všechny také fiskální informace příslušným daňovým orgánům. Takže pokud eh, máme podezření na nějaký podvod nebo na nějaké nelegální aktivity, jako je třeba prání peněz, tak notář musí ehm, vlastně říci, že nemůže provést nějaký ten úkon a dokonce má povinnost informovat příslušné donucovací orgány. Ehm, s výjimkou samotného toho notářského aktu už všechny ty e, kroky tohoto postupu probíhají plně digitálně ve, všech, ve většině členských států a týká se to zejména komunikace mezi notářem a příslušnými veřejnými orgány. E, my e, říkáme, že je to takzvaná preventivní kontrola ze strany notářů, to znamená, že dohlížíme na to, aby firmy byly Eh, efektivně založeny, také, že jejich stanovy budou přesně odpovídat jejich potřebám, potřebám jejich um, zakladatelů firmy a také, že všechny změny, k nimž dojde za životního cyklu společnosti, budou právně eh, platné. Eh, navíc všechny údaje a informace, které notář zapisuje do obchodního rejstříku a které jsou zveřejněny, jsou naprosto spolehlivé. Um, a mm, jsou tedy, mohou, je jim důvěřováno ze strany veřejnosti ve členských státech. Ty, to také um, umožní, aby uh, třeba obchodní partneři a stejně tak vládní orgány nemuseli ztrácet čas a náklady eh, tím, aby třeba zjišťovali, kdo konkrétně stojí za nějakou firmou nebo kdo jsou její jednatelé. A zároveň také jsme, um, také sloužíme jako prevence tomu, aby se třeba nevyužívaly firmy pro nelegální účely, jako je třeba nepravá osovoč, prání peněz nebo daňové úniky. Návrh Evropské komise nyní dává eh, členským státům eh, dostatek prostoru, eh, aby tyto systémy, které vlastně umožňují jakousi preventivní kontrolu, byly transferovány do mm, digitálního věku. Podle našeho názoru je ten návrh velice dobrým základem pro další diskuse v legislativním procesu. Podle našeho názoru našla Evropská komise dobrý způsob, jak eh, zapracovat digitalizaci do práva obchodních společností, aniž by to vedlo k nějakým narušením. A teď mi ještě dovolte říci, že podle našeho názoru je ale zapotřebí ještě v některých případech ten návrh eh, zkvalitnit, aby to přineslo další záruky spolehlivosti obchodních rejstříků a aby bylo zamezeno zneužívání v těch eh, online postupech. Omezím se na tři. Za prvé, musí být jasné, že ten notář má si dohlížet na tu firmu během celého životního cyklu firmy. Eh, nemělo by být spochybněny eh, nebo oslabeny ty stávající standardy, které zaručují společno, spolehlivost, eh, zákonnost. Týká se to třeba i využívání různých vzorců také je zde poměrně dost volně vyřešeno třeba možnost zakládat, to zakládání těch firm. Eh, co se týče prvního bodu, to znamená zapojení notářů do celého životního cyklu firm, eh, všimli jsme si, že návrh hovoří o tom, že notáři se mají účastnit pouze vzniku společnosti, ale pokud zde má být dobrá kontrola, tak bych se to mělo týkat celého životního cyklu. To znamená, třeba když dojde k nějaké změně, eh, například ke změně stanov, ke změně, které se týkají kapitálu, k přeměně společností, anebo i třeba, když dojde k nějaké změně týkající se poboček. A mm, protože jinak není možné zaručit kvalitu a spolehlivost obchodních rejstříků. Takže si myslíme, že článek 13i, 28a a b by měly být v tomto smyslu vyjasněny. Mělo by tam to být napsáno, že členské státy mají možnost eh, provádět eh, díky notářům preventivní kontrolu zákonnosti, která se týká také například ehm, v podávání na internetu nebo i při registraci popoček. A to se týká i třeba digitalizačních požadavků návrhu, které se týkají přeshraniční mobility firem. E, například jsou tam požadavky na zveřejňování nebo aplikace certifikátů předtím, než dojde ke konverzi firmy. V tomto kontextu si myslíme, že je velice negativní a velice oslabuje právní jistotu to, že článek 13f odstavec 4 umožňuje nyní pouze volitelnou kontrolu legálnosti, třeba názvu firmy, předmětu činnosti nebo stanov. Zatím je to tak, že článek 10 kodifikované směrnice o korporátním právu z roku 2007 předepisuje takovou kontrolu jako povinnou. A pokud chceme zaručit spolehlivost všech korporátních transakcí, tak se nemůže stát, že ty nové postupy, které budou na internetu, eh, nebudou mít tak vysokou, eh, nebudou mít tak vysoký standard, jako, stává, jako říká stávající AKY. To samé se týká využívání vzorců podle článku 13G. E, tam se říká, že pokud e, zakládající členové společnosti využijí vzorec, e, že to vlastně stačí, ale my říkáme, že to je, samozřejmě nestačí pro spolehlivou kontrolu identity strán a jejich právní kapacity. Takže my vůbec nevidíme žádný důvod toho, proč by eh, se ty preventivní kontroly měly zrušit pouze kvůli tomu, že ti eh, zakládající členové využijí eh, příslušné vzorce a, nebo ty, ty vzory. A já také bych navrhl, aby byla, vys, vys, aby byla zrušena poslední věta článku 13g odstavce 2. Další věc zakládání firm na internetu. Podle našeho názoru článek 13F je příliš široký, e, Navíc bychom to omezili, to povinné, ty povinné um, ehm, zavádění těch postupů pouze na registraci firm, které zakládají fyzické osoby. A proč? protože se ukázalo, že skandály, které se týkaly třeba LuxLeaks, Panama nebo Paradise Papers, byly založeny na tom, že tam vlastně byla netransparentní firma, jejímž účelem bylo zakrýt skutečné vlastníky. A máme zde například doporučení FATF, které konkrétně varuje proti takovým eh, vykonstruovaným mm, firmám, protože je to důležité pro boj s praním peněz. Takže my se domníváme, že tato ustanovení je problematické. Eh, protože digitální prostředky nevždy umožňují úplně spolehlivé ověření existence firmy nebo zahraniční firmy a práva, eh, zástup, práva jejich jednatelů. A nakonec eh, ještě chceme říci, že vlastně zatím se to týká pouze Ferentiku Stock Corporation a podle našeho názoru by se to mělo rozšířit ještě na um, partnerství, která jsou omezená um, akciemi, jako je například německý typ uh, komandy Gesellschaft. Uh, Nakonec bychom ještě chtěli říci, že vidíme, že notáři v Evropě jsou velice dobře připraveni na digitalizaci v korporátním právu, ale myslím si, že je naprosto nutné, aby zde bylo, eh, aby zde byly ještě tyto pojistky, které zaručí legálnost a jistotu. Je to v zájmu všech eh, firmů, zaměstnanců, ale i třeba věřitelů a vládních orgánů. Děkuji za pozornost. Two questions. First one. Já vám děkuji. A nejdříve spoluspravodaj, pan Zvěvka. Bardzo dziękuję. Já vám velice děkuji, pane předseda. Především bych rád srdečně poděkoval za ty nesmírně zajímavé příspěvky do diskuse a i když to bylo vše velice zkratkovité, tak přesto jste se s námi dokázali podělit o své první dojmy, k tomu balíčku, který zde předložila komise. A už z toho plyne, že když nás tedy čeká e, na jury určitý další postup a zkoumání, že budeme muset s vámi muset s vámi opravdu úzce spolupracovat a neustále být v kontaktu, abychom si vyměňovali názory v tom, jak e, přistupovat k tomu či onomu článku či bodu, protože když se snažíme přizpůsobit eh, fungování firm na evropském trhu opravdu stávající situaci a tomu, že se neustále kolem nás eh, prostředí digitalizuje a zároveň, abychom neopomněli právní jistotu, eh, ověřování, že někdo či firma určitě existuje a vyhýbali se tomu, že by se firma nějakým způsobem v podstatě etablovala v nějakém daňovém ráji, tak si myslím, že se nám to nepodaří bez, bez kontaktu s vámi. Jde o to, že musíme mít i ten institut úředníka, který se těší veřejné důvěře a to je v zájmu jak státu, tak firem První eh, otázka z těch dvou, které mám, je eh, na toho pána, který reprezentuje malé a střední podniky, na pana Hendrixa. Já jsem eh, byl znepokojen, když jsem u vás uslyšel, že ta registrace online způsobí, že v některých státech to může znamenat snižování standardů stavajících. Z toho, co já vím, tak žádná právní úprava v našich státech Tedy žádná komunitární právní úprava by neměla vést ke snížení standardů v některém členském státě. Takže tady bych chtěla slyšet něco konkrétního, čeho by se to mohlo týkat a jak. A pak představitel notářů, ne na vše máme čas, ale zajištění preventivní kontroly legality na různých etapách toho, jak firma pokračuje ve svém životním cyklu a zároveň zajištění určitého nějakého omezení při možnosti zakládání firmy, mm, která je zároveň fyzickou osobou, zda to je to zásadní, čemu se chcete věnovat, anebo mi ještě něco uniklo. Děkuji, paní Jotala. Děkuji a děkuji rovněž našim přítomným expertům za jejich zajímavé příspěvky. První věc, na které v tom návrhu opravdu záleží, je, aby přispíval k důvěrný, důvěryhodnému přehledu informací o všech firmách na našem jednotném evropském trhu. A abychom to zajistili, tak moje skupina už dlouho volá o povinné registraci v standardizovaném celoevropském obchodním rejstříku. A mě by zajímal, má, váš názor a nevím ani proč komise něco takového nenavrhla. Pak paní Morou v tom druhém panelu se částečně o té věci zmínila, ale mě by zajímal i váš názor a totiž otázka ředitele totiž ty takzvané diskvalifikované diskvalifikace ředitele. A tam je paragraf, že totiž členský stát může odmítnout jmenování někoho ředitelem firmy, pokud je tento člověk vyloučen z eh, možnosti Eh, mít tuto funkci v nějakém jiném členském státě, ale eh, mělo by to být eh, v systému přímo v těch propojených rejstřících přístupné. Jak můžeme zajistit, že budou členské státy prostřednictvím z těch národních rejstříků schopny poskytovat tuto informaci, že je tato informace aktuální? Paní Morou se men, věnovala otázce BRIS, tedy toho propojeného rejstříku, že tak by to mohlo být vyřešeno, ale mě by zajímaly i vaše úvahy k tomuto tématu. A moje poslední otázka, jak může ta směrnice snížit riziko zneužívání svobody usazování, když by se někdo chtěl vyhnout určitému břemenu, ať už z pohledu fiskálního nebo standardu zaměstnanosti a jak to může národním příslušným úřadům pomáhat bojovat s podvody a zneužíváním. Děkuji. Předseda, obracím se na naše dva řečníky, aby ve zkratce odpověděli. Článek 28 návrhu on, týkají se onlineové registrace firm, že v některých členských státech by státy byly nuceny snížit své standardy. Já jsem dostal tento podnět z některého z našich členů, konkrétně se jednalo o Německo. Já jsem to prostě tak předzal, Německý systém neznám, ale určitě bych vám o tom mohl poskytnout více informací. Pak otázky další. Nemohu samozřejmě odpovídat jménem komise, proč tam tu záležitost nezapracovala, ale nástroj detekce podvodů a vyhýbat se či zamezit eh, potenciál podvozu. Digitalizace, že totiž vše, co bylo možné na papíře, tak by z principu mělo být možné i digitálně. Tady bychom se neměli snažit o více v tomto návrhu. Jediná věc je zajistit, aby prostřednictvím digitalizace nedocházelo k poskytování většího objemu nesprávných informací. No a právě tam to ověřování identity, ověřování totožnosti je něco co ještě vázne. Thank you for the question. Děkuji za ty otázky. Pokud jsem je správně pochopil, první otázka se týkala toho, ty hlavní záležitosti, na kterých nám záleží, aby byly změněny. Já se vrátím eh, k rozsahu působnosti u té registrace online. Tam se domníváme, že to je příliš široké. Tam by mohly i právní osoby se účastnit, to by bylo příliš rizikové. Například ověřování, že firma opravdu existuje a kdo ji reprezentuje, to by se i tak online mohlo dařit velice obtížně. Takže my si myslíme, že bychom se měli soustředit na tvorbu firm online, osobami fyzickými, tak je to i v Estonsku a my jsme vždy byli přesvědčeni, že je třeba se hlavně soustředit na to, aby firmu zakládala fyzická osoba eh, takovýmto digitálním způsobem měla k tomu nárok. Další aspekt, že by tam mohli být i představitelé. A i tady je to snad příliš rizikové, zejména protože ten návrh už umožňuje uh, um, online tvorbu firmy, proč tedy tam dále zavádět možnost představitelů? Totiž bychom museli zjišťovat, zda ten pověřený opravdu existuje, jaké má pravomoci a zda tam nedošlo k nějakému podvodu. Tedy tady bych to opravdu omezil na možnost registrace firm online fyzickými osobami. Pak zpravodajka se ptala jak se chceme vyhýbat právním podvodům. Jedním z našich úkolů je eh, preventivně jednat eh, proti podvodům, čili ověřovat totožnost a tady se domníváme, že i mírná úprava toho návrhu by rozhodně rozptýlila naše pochyby, co se týče zneužívání pro praní špinavých peněz. I já vám děkuji. Bohužel už nám došel čas a nemáme další možnost se těmito záležitostmi dále zabývat. Ale chci srdečně poděkovat všem řečníkům, kteří mezi nás dnes přišli a rovněž přeji mnoho zdaru oběma zpravodajům u obou témat. A tímto jsme dospěli ke konci tohoto bodu pořadu jednání. Okay, dear colleagues, we mm, continue by... Mm, dobře, vážené kolegyně, kolegyně, budeme pokračovat bodem 10. Budeme hlasovat to, co bylo odloženo. Paní Kaufmanová, vy jste se chtěla zeptat něco ohledně hlasování? Chcete se vyjádřit teď? Ano, děkuji. Pane předsedo, já mám eh, technickou poznámku. Týká se to bodu 174, 2 a 3. To znamená, jedná se to, když se hlasuje o kompromisních pozměňovacích návrzích. Týká se to kompromisu k článku 9. Tam jsou totiž kompromis 6a a 6b a v hlasovacím seznamu si myslím, že to je v jiném pořadí na hlasování, protože pravidlo 174 říká, že pozměňovací návrh by, který byl předložen dříve, by měl být eh, hlasován dříve. Ehm, ten nej, pardon, že ten nejodchylnější, nej, nejvíce se odchylující eh, návrh by měl být hlasován eh, nejprve. A včera jsme se také dohodli, že nejprve se bude hlasovat o těch kompromisních, o těch alternativních kompromisech. A teď vlastně zde v tom hlasovacím seznamu je to jinak. Takže bych se vás chtěla zeptat, abyste to mohl vysvětlit a mm, pro naši frakci, protože my bychom opravdu velice rádi, pokud by se to, to pořadí 6A a 6B v seznamu změnilo při tom hlasování. Děkuji. Well, I think the, the order as provided in the voting list. Já si myslím, že pořadí v hlasovacím seznamu je správné, aby se to všechno ujednuš, zjednodušilo. Možná se zeptám zpravodaje nebo zpravodajky. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejdříve využít této příležitosti, abych srdečně poděkoval, poděkovala stínovým zpravodajům za jednotlivé politické skupiny, protože celé týdny a měsíce jsme velmi intenzivně pracovali na kompromisech. Byla to skutečně velmi intenzivní práce a ráda bych kolegům velice poděkovala eh, protože se jim podařilo dospět k dobrým výsledkům. Chtěla bych poděkovat také sekretariátu a chtěla bych poděkovat za jejich podporu. Myslím si, že to hlasování je v pořádku, tak jak je prezentováno, protože tady jsou také lhuty, které byly dodržovány. Eh, ve všech lhutách, které byly stanoveny, jsme to postoupili také stínovým zpravodajům eh, ke korekcím, takže probíhalo to podle lhuty. Také jsme dostali návrh SAD, takže myslím si, že tady máme tento návrh, který jsme vypracovali napříč těmi Eh, k Sformulovali jsme také kompromis 6a. A teď to dávám do rukou pana předsedy, aby tedy rozhodl, zda budeme postupovat v tom stanoveném pořadí. Mně je to v podstatě jedno, jestli budeme ohledně těch kompromisů hlasovat eh, dříve. Eh, v každém případě já si myslím, že toto pořadí osobně si myslím je v pořádku. Takže prosím, pane předsedo, rozhodněte vy. Já akceptuji obě varianty. Paní Regner. Vážený pane předsedo, já bych ráda podpořila na svrch eh, skupiny SAD. Já si myslím, že pravidlo 174 o tom hovoří jasně a má to určitou logiku, abychom nejprve hlasovali o tom textu, který se odchyluje od toho původního nejvíce, mm, protože si myslím, že vlastně nemohou, mohou, ehm, pak se mohou, pak vlastně mohou postupovat podle toho, jak dopadne to první eh, hlasování. Takže opravdu by se mělo začínat tím textem, který je nejodchylnější od toho původního textu. Takže také jsem proto, aby se změnilo to pořadí při hlasování. Well, okay, okay. Uh, Tak dobře. Podle... Eh, pokud tedy zpravodaj není eh, proti, tak můžeme zareagovat na tu vaši žádost. Já s tím nemám problém, můžeme to tedy změnit. Takže můžeme začít. Máte všichni hlasovací karty, prosím, vložte je do hlasovacího zařízení. Takže, pane Velkavě, nebudete hlasovat? Mm, Dobře. Takže můžeme začít. Ample 25, kdo je pro? Proti? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale raději to ověřme hned teď na začátku. Zamítnuto. 149 pro, proti, zdrželi se, přijato. 150. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 151 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 152 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 153 a 154. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 155 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 156 pro, proti, zdrželi se. Toto musíme ověřit. Zamítnuto. 158 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ano, ověříme to. Sto padesát osm. Ověřujeme sto padesát osm. Je to zamítnuto, omlouvám se, že, ale opravdu to vypadalo, že to je. Vypadalo to úplně jinak. 157 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 159 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 160 a Ekon 28, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Ekon 29 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, drželi se, přijato. Ekon 30 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 161 pro, proti, drželi se. Můžeme to prosím ověřit. 161. Zamítnuto. 164. Pro, proti, drželi se, zamítnuto. 162 až po Ekon 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 165 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, Zdrželi se. Přijato. Ample 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 166 a Econ 32 pro, proti, zdrželi se. Můžeme to prosím ověřit? Zamítnuto. 168 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 167 pro, proti, drželi se, přijato. Ample 27 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 24 a 169 pro, proti, zdrželi se, přijato. 170 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 171 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 172 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 173 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 174 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 175 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ekon 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. 176 pro, proti, zdrželi se, přijato. 177 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 178 pro, proti, drželi se. Přijato. 25 a 179, kdo je pro, proti, drželi se. Přijato. 23 pro, proti, ne, omlouvám se, říká pan předseda 26 pro, proti, drželi se. Přijato.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

Uh, Vážené kolegyně, vážení kolegové, všichni ti, kteří jste přežili tuto událost, takže chci vám říci, že teď se nacházíme v naprosto jiném složení, než, než předtím, než byl ten poplach. Navrhuji tedy, abychom hlasování odložili, respektive budeme hlasovat o tom, zda souhlasíte s tím, že hlasování bude odloženo. Eh, uspořádáme zřejmě mimořádnou schůzi ve Štrasburku, snad se eh, sekretariátu podaří tu schůzi naplánovat na pondělí večer. Bez mikrofonu. Hmm. Mart. Úterý večer nebo který ráno. We'll see what... Myslíte v pondělí, nebo buď úterý ráno, nebo odpoledne? Yes, uh, I, I mentioned Monday evening. Ano, ano, ano, já uh, jsem říkal pondělí večer, protože se... Tak možná středa navrhuje jeden poslanec. And, No my úplně tak asi o tom nemůžeme sami rozhodovat, eh, to nemáme ve svých rukou, ta organizace. Mm, to musí sekretariát zařídit. Bez mikrofonu, bohužel. Takže Potom začneme na té mimořádné schůzi zahlasovat od pozměňovacího návrhu 181. Takže teď se ptám, kdo je pro, aby toto hlasování bylo odloženo? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Takže budeme pokračovat dalšími body na programu. Bod 29. Výměna názorů. Týká se to návrh změn protokolu 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie. Takže Nejprve dám slovo panu zpravodaji, který je pan Velkem. Ano, děkuji. Já možná chviličku ještě počkám. Dobře, děkuji. Mnohokrát děkuji. Děkuji také za to, že dnes tady máme zástupce Soudního dvora Evropské unie. Já tady nebudu mrhat příliš časem vzhledem tomu, jaké tady máme možnosti, ale chtěl bych tedy eh, mít asi tři poznámky. Jaká je teď situace z hlediska informace? Není příliš pozitivní, protože potřebujeme ještě dostat některé dokumenty, které nejsou úplně nerelevantní pro tuto záležitost. Ale a jsem optimista. A jsem přesvědčen, že budeme moci to vyřešit dobrou spoluprácí v budoucnosti. V návrhu soudního dvora stojí, že i když výsledkem eh, této zprávy ze 14. prosince 2017 je, že Nemělo by dojít žádné změně protokolu číslo 3 po hluboké konzultaci přece jenom by tedy mělo dojít ke změně tohoto protokolu, tak jak to stojí nyní návrhu. Takže moje otázka v této oblasti je následující. O jaké tedy vlastně úvodní ustanovení jde? Co se tam má nechat? Z jakého důvodu je nutné tedy toto změnit v porovnání s tím, co bylo stanoveno eh, v prosinci 2017? Tato odpověď by mi pomohla pochopit tento proces. A druhá otázka. V rámci toho návrhu eh, z hlediska kompetencí eh, soudního dvora by mělo dojít k určitému přesunu a zase naopak, to znamená, mělo by dojít k novému organizování této práce. A samozřejmě toto nové uspořádání má také dopady na právní prostředky v řízení. A v rámci této změny by se mělo zavést řízení, které by mělo určit, které prostředky jsou přípustné, které právní prostředky jsou přípustné. Takže moje otázka je následující v tomto kontextu. Co to bude mít za dopady, tento návrh, z hlediska finančních dopadů a z hlediska jiných zdrojů tohoto soudního dvora Evropské unie? A také mě zvláště zajímá, jaký dopad to bude mít také na tu časovou osu toho řízení. Jako příklad, dajme tomu, že máme řízení porušení smlouvy a podle současného návrhu by to mělo být před soudem řešeno, nikoli před soudním dvorem Evropské unie. A pokud vycházíme z toho, že členské státy v podstatě již mají nebo mohou se odvolat, pokud dojde eh, k tomuto rozhodnutí, a to znamená postoupit to k dalšímu instančnímu soudu. Já si myslím, že podle mého odhadu by to tedy vyvolalo delší lhůtu. Takže mm, pokud to má být skutečně největší sankce nebo prostředek, který v Evropské unii máme, tak tady je riziko, že dojde k určitému oslabení, protože v podstatě ta žaloba za porušení smlouvy by trvala ještě déle, než tomu je. Takže moje poslední otázka je, je tomu tak? Je pravděpodobné, že toto řízení bude trvat mnohem déle v takovém případě? A dále je otázka, zda tedy by to neoslabilo efektivní využití těchto eh, opravných prostředků. Takže to jsou úvodní otázky na úsporu času z mé strany. Thank you very much. And... Ano, děkuji. A já bych teď rád dal slovo zástupcům tohoto soudu. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A všechny zdravím. My si velice vážíme toho, že jste tento bod ponechali na programu, přestože jsme tady měli toto cvičení, jsme vám za to velice vděční. Takže Možná by bylo dobré, kdybych trochu zmapoval situaci z hlediska tohoto návrhu, protože tam už budou určité odpovědi eh, panu zpravodaji. Nejdříve bych začal tím, že bych řekl, že tento návrh je výsledkem jaksi hluboké úvahy hm, jurisdikce, která se týká Soudního dvora Evropské unie a soudů, kde existuje právě tento institut. Jsem ten doprovázen ostatně dvěma hm, šéfy útvarů kabinetu, to znamená šéfa soudu a dále také eh, úřadovny soudu, kteří jsou vám plně k dispozici. A to dokazuje, že to je, velice, že to je výsledek velice důkladné úvahy, kde šlo o to, abychom zlepšili řízení, řešení sporů. Zvláště eh, s tím, že bychom zohlednili v podstatě zvýšení počtu těch případů a také eh, zdroje, které máme k dispozici. Proto, abyste to dobře pochopili, tak vám řeknu, jaká je současná situace jurisdikce Soudního dvora a Senátu. Co se týče Soudního dvora. Soudní dvůr dál velice dobře zvládá své případy, to znamená v rámci těch lhůt, které tady jsou z hlediska těch předběžných otázek a také z hlediska kvality rozhodnutí, která jsou přijímána. Ale soudní dvůr musí čelit výraznému navýšení počtu případů. A to jsme zažívali vždy, to není novinka. Ale intenzivňuje se to. Já jsem se včera podíval ještě na statistiky z 20. června, to znamená včera, k tomu datu. A soudní dvůr měl 413 případů vlastně od ledna do 20. června. Roku 2015 to bylo 309. Každý rok máme navýšení, to znamená roku 2015 to bylo 360 a teď máme 413, takže opravdu počet se navýšil o 33%. Jsou to případy, které jsou před soudním dvorem. A toto musíme zvládat a nemělo by to mít dopad na soudní řízení ani na kvalitu zpracování těchto žalob. Takže e, to není jenom otázka počtu těchto žalob, ale je to také záležitost složitosti a významu těchto případů. A potom naléhavosti. Máme čím dál více žádostí, které jsou naléhavé a je nutné, aby soudní dvůr toto zvládal. Zároveň i senátní útvary zaznamenaly navýšení počet případů, které se objevují. To znamená za to období čtyř let, od roku 2015 do roku 2018 je to navýšení o 18 takže vidíte, pro soudní dvůr 33 a pro ty senátní útvary je to tady 18 A přitom je tady velký rozdíl. Eh, Senáty díky té reformě, která byla přijata zákonodárci, tedy i vámi, podle této reformy tyto senáty mají nyní mm, pravomoci, které nemají ve stejné míře soudní dvůr. Soudní dvůr má 22 soudců. A nemůžeme mít více. Ve skutečnosti s Brexitem vlastně dojde k, ještě k snížení počtu soudců. Ale naopak, na úrovni těch senátů díky té reformě, protože smlouvy to umožňovaly, dochází k navýšení počtu soudců. Je to postupné a skončí to v září 2019. A budeme tam mít za každý členský stát určitý počet soudců. Takže teď jsme uprostřed toho přechodového období a těch změn, které tady probíhají. A vidíme už, jak pozitivní dopad to má. Samozřejmě já hovořím také za přítomnosti představitelů Senátu, takže bych řekl, průměrná doba řízení u Senátu globální, průměrná. Mezi 2013 a 2017 eh, se omezila na 16 měsíců. Dříve to bylo 48 měsíců před reformou. Teď máme u soudního dvora 25. Eh, také z hlediska případů eh, konkurence, tedy. takže máme teď 21 měsíců. Druhá informace. Díky tomu, že Senát má nyní větší pravomoc a přestože v podstatě jsme uprostřed té reformy, Senát může také řešit případy s větším klidem a to znamená s větší kvalitou. Mám na mysli zvláště možnost řešit to v rámci tedy útvaru pěti soudců. Dříve před reformou to nebylo možné, byly tam vždycky jenom tři. A nyní máme asi stovku případů, které běží a tam je možné, abychom používali tohoto útvaru pěti soudců. Takže kvalita se zlepšila, dále i kapacity a je tady možnost v podstatě řešit větší počet sporů a můžeme pracovat optimálně. Tváří tvář eh, této situaci z hlediska zátěže a také disponibility těch zdrojů na úrovni Senátu, tak jsme si položili otázku, jaké nástroje můžeme používat z hlediska smluv, jakým způsobem můžeme měnit určitá ustanovení, tak abychom zlepšili tyto systémy. A teď máte tady k dispozici tento návrh. A tam jsou dvě věci, které jsou zásadní. To znamená žaloba za porušení smlouvy, žaloba na členské státy, které poruší své povinnosti. A dále pravomoci. Pravomoci eh, Senátu eh, v této oblasti. Takže to jsou dvě věci nejdůležitější. Co se týče řízení za porušení smlouvy, to znamená řízení proti členským státům, tady dochází tedy k transferu, přímému z transferu, je to článek 256, první odstavec smlouvy, který to umožňuje. Po úvaze, která se týkala Soudního dvora a Senátu, tak jsme se rozhodli, navrhnout částečně převádět část těchto sporů na úroveň komise a e, členských států. To znamená, my jsme chtěli převést část těchto případů, s výjimkou těch případů, kde došlo k porušení určitého ustanovení, protože to je záležitost, která souvisí s základními principy smlouvy které jsou stanoveny z hlediska fungování. To znamená, pokud je to záležitost Evropské unie, tak je to soudní dvůr, který si ponechá tuto kompetenci a nikoli senáty. Soudní dvůr si ponechá také kompetenci, pokud tady nebylo dodrženo určité ustanovení a týká se to hlavy 5 eh, smlouvy o fungování Evropské unie, to znamená, týká se to justice spravedlnosti, jsou to většinou naléhavé záležitosti, kde Soudní dvůr Evropské unie se ponechá svoji kompetenci a nikoli tedy senáty. Pokud ten výsledek toho řízení vede k tomu, že je nutné, aby členský stát zaplatil určitou pokutu, tak i v tomto případě je Soudní dvůr Evropské unie zodpovědný. Všechny ostatní případy jsou eh, převedeny na senátní útvary. Eh, samozřejmě, že z hlediska eh, kvality je to výborné, protože nejenom oni mají tu nezbytnou kompetenci a kvalitu, ale navíc eh, je tam přímý vztah. To znamená, tyto senáty jsou zvyklí řešit tyto otázky přímo v rámci svých kompetencí a v kontaktu tedy s vnitrostátními právy. Takže Tady nejsou žádné pochybnosti ohledně kvality práce těchto eh, senátů, kteří mohou ve stanovené lhůtě kvalitně zpracovat danou žalobu. Tady zazněla otázka zpravodaje, který se ptal, zda to vyvolá určité prodloužení, prodloužení té lhuty na řešení žaloby eh, za porušení smlouvy. Samozřejmě, že my jsme se zabývali tímto rizikem. Nejdříve si musíme uvědomit, že u tohoto řízení za porušení smlouvy máme eh, nejdříve správní řízení, to znamená mezi komisí a členskými státy. A toto správní řízení trvá nejdéle, to ještě není spor jako takový. Takže bylo by dobré také zohlednit tuto lhůtu, která předchází řešení sporu. Pak jsem vám řekl, že nyní senáty jsou schopny velice rychle a efektivně zpracovat toto řízení, takže tam nebudou prodlevy. Řekl jsem vám také, že e, tady budou zavedena nová řízení z hlediska senátního postupu. Dále je tady možnost také urychlit tyto procesy a toto řízení. My už jsme navrhli, že pokud soudní dvůr zruší rozhodnutí Senátu, tak je to pak soudní dvůr Evropské unie, který rozhodne ve věci vlastní a nebude postupovat tuto záležitost jiným útvarům. Takže tady se snažíme omezit tu dobu řešení. Pak jsou tady další eh, aspekty, které se týkají, to znamená omezení té doby díky písemnému postupu. I toto je možnost, jak omezit délku tohoto řízení před soudním dvorem a zabránit prodlužování řešení těchto žalob za porušení smlouvy. A ještě bych k tomu připojil další informaci, která je důležitá. Já jsem začal tím, že jsem vám vysvětlil, jaká je situace soudního dvora z hlediska počtu případů, které musí řešit. Pokud se neudělá nic nyní, tak za několik let soudní dvůr bude mít velké potíže s tím, aby řešil tyto případy ve stejném klidu jako nyní, protože bude docházet k navýšení těchto počtů, bude se prodlužovat řízení žaloby za porušení smlouvy, protože mm, tady prostě bude nedostatečná kapacita soudního dvora aby, a jeho neschopnost dodržet stejnou lhůtu pro řešení těchto žalob. Takže tady se to netýká jenom toho řízení za porušení smlouvy, ale bude se to týkat také těch předběžných otázek předběžného řízení. Víte, že to se týká velmi důležitých sporů, které jsou řešeny soudním dvorem. Je to vlastně diskuse mezi soudním dvorem Evropské unie a vnitrostátními soudci, kteří musí v konkrétních záležitostech uplatňovat evropské právo a potřebují z naší strany uh, interpretaci některých eh, otázek a některých situací, tak aby je na té vnitrostátní úrovni mohli řešit v souladu s evropským právem. A teď se snažím eh, zodpovědět na druhou otázku pana zpravodaje. V prosinci 2017 jsme řekli, že není vhodné změnit něco. Ale později zákonodárci se obrátili na soudní dvůr a ptali se, zda by bylo vhodné tedy převést předběžné řízení ze soudního dvora na takzvané tribunály senáty. A tehdy tady byla domněnka, že to tak není nutné. Tedy soudní dvůr si přál výlučnou kompetenci z hlediska předběžných otázek. To jsou totiž tři čtvrtiny těch případů, které má soudní dvůr Evropské unie. To je skutečně stěžejní bod pro fungování Evropské unie. A převést nebo rozdělit tuto kompetenci mezi dva útvary by bylo velmi komplikované a mohlo by poškodit kvalitu uplatňování evropského práva. Takže Soudní dvůr z tohoto důvodu odpověděl Evropskému parlamentu a radě, že podle jeho názoru to nebyl ten vhodný okamžik a nebylo by dobré převádět eh, tedy tuto kompetenci. Takže to je v podstatě zcela konzistentní s touto pozicí v prosinci 2017. My jsme si uvědomili, že ty hm, předběžné otázky nemůžeme převádět, ale když jsme zjistili, jak velký počet tady je těchto záležitostí, tak jsme se rozhodli, že ostatní spory, které nespadají do předběžných otázek, budou převedeny na senáty. To, takže e, my si ponecháváme tedy výlučnou kompetenci z hlediska těchto předběžných řízení. Pak je tady ještě druhá důležitá část toho návrhu, a to je uplatnění ehm, dalších e, prostředků, a sice e, v oblasti opravných prostředků. Takže jak to vypadá? Tyto eh, záležitosti a tyto případy také se zvyšují, to je obecná tendence. Takže je tady čím dál více odvolání, která jsou eh, alokována na soudní dvůr. A v rámci těchto opravných prostředků jsou některé, které se týkají zvláště sporů v oblasti značek. Jsou to spory, kde již před zahájením soudního řízení došlo k rozhodnutí na úrovni nezávislého správního úřadu, například Alicante. V podstatě eh, předtím, než se začalo toto řešit, soudně byla přijata správní rozhodnutí. Takže Vlastně soudní dvůr je jakousi třetí částí kontroly z hlediska těchto sporů mezi jednotlivými značkami. Víte, že v Helsinkách máme například agenturu pro chemické výrobky a jinde máme jiné agentury, které v podstatě předchází ve své činnosti těmto sporům. Takže my jsme vlastně jakousi třetí instancí. Výsledkem je, že většina těchto eh, opravných prostředků končí rozhodnutím, kde soudní dvůr prohlásí tyto opravné prostředky za nepřípustné a neodůvodněné. Tady nejde k nějaké monopolizaci zdrojů, které máme, ale soudní dvůr se prostě opírá o systém, který funguje v mnoha členských státech. My v rámci některých těchto opravných prostředků navrhujeme uplatnění eh, systému, kde eh, vyžadujeme, aby bylo vysvětleno, proč tedy eh, tyto opravné prostředky by měly být řešeny soudním dvorem, to znamená, jedná se o určité dovysvětlení nebo vysvětlení opodstatněnosti této žádosti eh, řešení opravných prostředků. Tato opatření, pokud budou akceptována eh, soudním dvorem radou, umožní našemu soudnímu dvoru i nadále se soustředovat na případy, které si to zasluhují, to znamená především na předběžné řízení. To znamená na spolupráci mezi vnitrostátními soudci a Soudním dvorem Evropské unie. To znamená, to je stěžejní naše práce, která je nezbytná. Takže to je vysvětlení, které jsem vám chtěl v tomto ohledu předat. A ještě bych eh, dodal, pan zpravodaj, hovořil také o tom, že parlament ještě čeká některé informace a některé dokumenty. Eh, pravděpodobně máte na mysli finanční dokumenty a odhady finančních dopadů. dopadů. Podle našeho názoru tady nebudou finanční dopady. Jedná se vlastně jenom o převod těch některých případů ze soudního dvora na senát. Chceme v podstatě tím ušetřit eh, čas a eh, ve skutečnosti bude docházet vlastně k úsporám a nikoli k finančním dopadům a zvláště budeme optimálně využívat zdrojů Soudního dvora Evropské unie. Ale jistě vám všechny tyto finanční výkazy předáme, abyste je měli k dispozici. Děkuji mnohokrát. Thank you uh, very much, Mr. Já vám velice děkuji, pan Foss si řekl o slovo. Dank. Eh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Kolega, který je zpravodajem za EPP, tady bohužel nemohl být, eh, takže mě požádal, abych jeho stanovisko tady předložil. Můj Kolega by také rád měl více informací a teďko přečtu to, co on mi tady napsal. Totiž ohledně těch přesunů na Senát eh, v prvoinstačních věcech u druhé kategorie postupu na porušení eh, až na určité výjimky a tam se týká o něco, co se zakládá na článcích 108, 2, 258 a 259 smlouvy o fungování Evropské unie, že by se tam soudní dvůr měl přece jen zachovat, co by eh, judikátor u aspektů, které musí být řešeny ve zrychleném postupu. Tam potřebujeme ověření u těchto um, obavy, u těchto přestupů, zda jsou ústavní, a e, v tom, že soud tam navrhuje, aby vše bylo pak předáno soudnímu dvoru e, k rozhodnutí. Ono se to může stát na požádání jedné ze stran, ale kdykoliv by ta žádost byla podávána, tak to musí nastat pouze po spuštění um, té kauzy, tedy po té, co se už buď žalobce nebo obhájce k tomu vyjádřil. Že se to může navíc ale stát i v pokročilém stádiu toho řízení, kde se teprve zjeví, jak složitá je ta záležitost. Myslíte si, že je příz... myslitelné a možné, že by se ten převod konal až v pokročilé fázi a zda by to pak znamenalo dodatečné problémy? Děkuji. Já rovněž děkuji. Chtěl by ještě některý jiný člen našeho výboru, ať už komentovat nebo se tázat pan Lebreton. Já nemám otázky, ale komentář. Chtěl bych říct, že se domnívám, že předběžné otázky jsou zvláště důležité u kompetence soudního dvora, protože vnitrostátní justice Eh, tady čekají na tyto eh, předběžné otázky. Takže myslím, že je dobré, že Soudní dvůr Evropské unie si ponechal tuto kompetenci v předběžném řízení a vyhýbáme se tak dvou instančnosti soudů a také to uklidňuje ty vnitrostátní justice, které se takto mohou přímo obracet na Soudní dvůr Evropské unie. A proto jsem rád tomuto upřesnění. Co se týče zbývajících aspektů, tak jsem pochopil, že velkou novinkou, která tady byla prezentována, je systém přejímání opravných prostředků jenom u těch značkových sporů. Ano, proč ne? Mě to nešokuje vzhledem k tomu, že to jsou spory, které jsou vlastně mm, řešeny už ve dvou instancích předtím a víte, že došlo k velkému počtu odmítnutí, takže pokud chceme uspořit čas, tak je to pravděpodobně dobré řešení. Takže to je několik informací, které jsem chtěl poskytnout. Would the court wish to... Chtěl by se soud k tomu vyjádřit? Yes, thank you very much, Mr. Chairman. A děkuji, pane předsedo. Pokusím se odpovědět panu Fosovi v první řadě v souladu s naším návrhem ten senát se může na kterékoliv etapě rozhodnout předat nějakou věc soudnímu dvoru. Nemusí to být na požádání členského státu, i když na samém začátku řízení to tak opravdu může být, že je to na požádání členského státu, jinak to může sám Senát rozhodnout. Jinak když se zde odkazovalo na to, že už se odehrává dlouhé řízení administrativní povahy, než vůbec se něco ocitne před soudem. A tam už ten daný členský stát si má dost času uvědomit, jak široké či složité je toto řízení, či má, má být. Tedy rozhodně už tehdy může požádat eh, Senát, aby to předal eh, soudnímu dvoru. Tam se nedomníváme tedy, že by mohly problémy nastat. A ještě mohu zopakovat, co se týče samotného řízení. Ono by bylo mnohem prospěšnější, tak my si to tedy představujeme, že by všechny případy kdyby všechny případy měly zůstat u soudního dvora, tak musíme vzít v potaz to, že se nám budou hromadit. Uspokojila vás odpověď, pane Falker? Bez mikrofonu. Ja. Oh, um, vielen Dank. Uh, krát děkuji za tuto výměnu. Já myslím, že to přineslo trochu světla do té tmy. Takže děkuji také za to, že mi předáte ten finanční výkaz ohledně těch změn a příslušných aspektů. Já se podívám na ty nové dokumenty, ale zazněly tady také některé ještě otázky také ze strany pana Radefa, který tady byl zastoupen. V tom smyslu zdá by nebylo smysluplné, kdybychom si vyžádali dopadovou studii Prostě, eh, abychom mohli skutečně rozhodovat při plné znalosti věci. Já o tom budu diskutovat také se zpravodaji stínovými, ale nejdříve musím říct, že pomohlo nám to. Very well. Uh... Takže jsem tak napůl spokojená. Dobře, děkuji. Eh, takže pokud už se nikdo další než nehlásí o slovo, můžeme tento bod e, uzavřít, alespoň pro dnešek. Ještě bych vás chtěla informovat, že příští řádná schůze se bude konat v pondělí 9. července od 15.00 e, a také 10. července od 9 ráno. A mezi tím ještě proběhne ta mimořádná schůze, na které se bude hlasovat. A ještě chci oznámit, že dnešní schůze koordinátorů je odložena. Děkuji eh, zejména dnes také hostům z Evropského soudního dvora, že mezi nás přišli. Děkuji.